Vous avez reçu... Obdrželi jste návrh pořadu jednání a pokud jde o ten náš věstník newsletter, tak ten vás informoval o dostupné, dostupných eh, překladech. Také máte na místě uvítací složku, v níž najdete některé užitečné informace pro nové členy, nové poslance o um, povinnostech a funkcích členů našeho výboru. Máte tam také bilanci předchozí, předchozího období, kterou sepsal náš sekretariát a já jim děkuji. A jinak eh, eh, návrh korigenda byl eh, zaslán 18. července, jsou to spíše změny technického charakteru, byly učiněny ve spolupr- v těsné spolupráci s paní spravodajkou Kresle. A s, podle pravidla 231 jednacího řádu musí příslušný výbor přeskoumat tento návrh předtím, než bude předložen plenárnímu zasedání. Právě proto navrhuji, aby eh, tento první rozpočet byl eh, vyhlášen na příštím plenárním zasedání, pokud nebude nikdo eh, samozřejmě namítat. Chci se jenom ujistit, že nebudou žádné námitky a že tato oprava je předmětem všeobecného koncenzu, akceptovaná jednomyslností všech členů. A vzhledem k tomu, že tomu tak je, budeme mít také návrh souhrnného rozpočtu na 2015. Chci obrátit vaši pozornost na jednu skutečnost, a to, že tento bod pořadu jednání souvisí s body 4 a 5 pro které zatím nevám, nemáme zpravodaje. To je využití nástroje eh, flexibility a také fondu Solidarity. Jak už víte, tak Rada se minulý týden dohodla na úrovni Koreperu a dohodla se, že dojde ke krácení o 2 miliardy 5 milionů eur v platbách a 500 eh, v závazcích. A vzhledem k tomu, že už je tam velmi značný rozdíl mezi platbami a závazky, a víte, že tam je ta redukce o 2 miliardy a že závazky jsou sníženy tedy pouze o 100. 100 milionů. A Slovo dostane paní Gartě Zabal k té části 3 a pak Monika Almer k dalším částem. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Ano, děkuji. Pravda je taková, že není příliš mnoho co říci, není příliš mnoho novinek k roku 2015, jak jste vysvětlil, Rada již přijela svůj postoj a došlo k tedy k tomu krácení o 520 milionů v závazcích a 2,1 v platbách. To ovšem neřeší problém, který máme s platbami. Ale v podstatě to znamená další krácení v roce 2015. Připomínám, že výbor navrhl abychom šli na maximální limit, který byl dostupný v rámci víceletého, tedy podle fin, víceletého finančního rámce. A jen těžko bylo možné si představit ještě další krácení na rok 2015. Ale komise tato čísla sice navrhla, předložila, jenže rada se pak rozhodla, že to ještě sníží o 2,1 miliardy. A pokud Rada přijme rozumné rozhodnutí a akceptuje opravný rozpočet, který byl předložen a najdeme nějaké řešení v oblasti pladeb, tak by to bylo rozhodně eh, optimální. Nemáme zatím ještě úplně aktuální informace Rada nám musí říct, co je potřeba ještě zaplatit za rok 2014 a co pak s rokem 2015 budeme muset e, nějakým způsobem vymyslet. V kulturním výboru také hovořili e, o rozpočtu a Evropská komise, respektive její zástupce pro e, kulturu a tělovýchovu, řekli, že pokud se nerozhodneme, čas, tak pak Erasmy například po zbytek roku mohou být ohroženy. A já doufám, že to nedopadne jako posledně, kdy jsme nenalezli řešení a pak se musela konat mimořádná jednání a museli jsme mít eh, mimořádné naléhavé opravné rozpočty. A to je opravdu příklad, jeden příklad za všechny. Erasmus je pozitivní příklad evropské politiky a my rozhodně nechceme, aby tato stipendia byla ohrožena. Takže jakožto poslankyně, členka tohoto výboru, doufám, že se nám podaří najít, najít tuto podporu. Platby jsou největším problémem, ale chci hovořit o závazcích také, protože závazky jsou o, o přípravě strategických eh, priorit. Platby jsou pak spíš technickým výsledkem těch závazků. A budeme muset vynaložit značné úsilí směrem k radě, protože oni budou muset eh, zaplatit ty vykonané programy, ke kterým jsou závazky, ale nesmíme zapomínat na politické priority tohoto parlamentu. V obecných pokynech z března jsme rozhodli, že maximum fondů by, by mělo být k dispozici na evropské programy, aby tyto investice mohly být eh, realizovány nyní, než abychom čekali na, na rok 2018 nebo 2019. Je pravda, že Evropský parlament je mm, relativně malý, ale přesto uh, Eh, vyvolává určité podněty a pobídky v členských státech k investicím do infrastruktury, technologie a dalších, dalších oblastí. Evropská unie musí eh, zůstat konkurenceschopná a proto se domnívám, že co se rozpočtu týče, měli bychom být schopni podpořit členské státy a podnítit eh, vzdělávací a inovační programy, tak aby Evropská unie byla znovu vzorem ve světě, v kterém žijeme. 50 úsilí v oblasti závazku a 50 v případě eh, pladeb, eh, kde lze říci, že kdy, když tedy se podíváme na data o přípravných, eh, přípravných akcích a pilotních projektech, tak to představuje malou část rozpočtu, ale je to něco, co je parlamentu velmi, eh, velmi drahé. A, a u, v, těchto, v těch dvou kolech bylo představeno 117 pilotních projektů a 334 přípravných akcí, z nichž přesto je nových, 24 už existovalo průměrně. Průměr je 1,53 milionů eur. Předběžně jsme to hodnot, by to bylo hodnoceno komisí. Víte, že Evropská komise eh, dostala všechny návrhy Evropského parlamentu, aby provedla technické hodnocení ohledně životaschopnosti těchto programů. Obdrželi jsme hodnocení zatím čtyři, ve čtyřech případech to ještě, o tom ještě nebylo rozhodnuto, ale mělo by se tak stát v září. Evropská komise a její hodnocení je důležité, ale pokud se tento parlament rozhodne, že máme jasnou politickou prioritu při eh, provést ten či onen pilotní projekt, i když komise se domnívá, že to priorita není, měli bychom z toho prioritu udělat a měli bychom se postarat o to, aby se to realizovalo. Potřebujeme však aby naše vlastní politické priority měly přednost. Děkuji, paní zpravodajko, a děkuji za vaše postřehy. Jsme na, na začátku nového funkčního období a musíme být velmi vdělí, pokud jde o platby ve vztahu k závazkům, vzhledem k tomu, že závazky, pro které nenajdeme finance, pak mohou vypadat eh, jako v podstatě nějaké plané sliby. My nemůžeme dovolit, aby se Evropa zadlužovala. Když pak sečteme 5 miliard v roce 2010 a teď už máme 23 nezaplacených, potenciálně nezaplacených miliard, takže to je dost nepokojivé. Kdo se chce vyjádřit? Děkuji, pán předseda. Chci se paní zpravodajkyni za... Děkuji, pane předsedo. Chtěl poděkovat paní zpravodajce za shrnutí problematiky a plně s ní souhlasím v tom, že největší problém je, když se k čemu zavážeme a pak nám nepřijdou platby. Já jsem byl kdysi primátorem města a také eh, krajským hejtmanem a vím, co to je, jaké to je, když eh, se vám spožuje platby. Prostě eh, v době, kdy eh, jsme v době, kdyby se tedy měli stavět mosty, tak naopak tomu tak není. A proto jsme před několika lety schválili směrnici, kde se zavazujeme spolu s radou, že všechny platby by měly být vyrovnány do 30 dnů a zdravotnické do 60 dnů. Nyní rada sama porušuje to, co to, na čem se mm, dohodla. Jestliže tedy eh, nebudeme my platit včas, pak nebudou platit primátoři a nebudou platit podnikatelů. A dnes víme, že pouze 4% podnikatelů má dostatek kapitálu na rozvoj a mají velké potíže s dostupností prostředků od bank. Takže my musíme udělat všechno pro to, abychom toto dotáhli do úspěšného konce je samozřejmé, že tento problém se opakuje neustále každý rok. Jediným řešením, které si dokážu představit, je dotáhnout náš závazek, a to je systém vlastních zdrojů. Já e, vím, že se k tomu e, zavázal pan Juncker i tedy k daní z finančních transakcí a já věřím, že se nám to v tomto období podaří. Merci. Děkuji. Antor Valc. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaj, zpravodajce. Ona začala e, větou, jestliže rada rozhodne rozumně. No, e, tady e, věta Eh, která začíná eh, slovem jestliže. Eh, já jsem ze země, ze které pochází Santa Claus a i když tedy nevěřím v něj, tak hm, doufám, že nastane to, co by měla udělat rada. No, k vlastnímu problému. Domnívám se, že některé z našich závazků jsou takové poněkud oportunistické. My se zavazujeme tehdy, když víme, že naplnění nedojde nikdy, někdy v brzké budoucnosti. A jestliže chceme si udržet pověst, že jsme ti nejlepší ve světě a přitom tedy eh, slibujeme utratit peníze, které nemáme, no tak to bude velmi smutné. Když se dívám na ty závazky, tak já bych rád viděl jeden závazek strany rady a to je přeskum v poločase. Protože mm, jinak jsme pouze na úrovni formalitu. To bychom se také mohli ocitnout v situaci, kdy si lidé budou myslet, že tady v rozpočtovém výboru jsme s odpuštěním banda blbců. A to bych nerad. No. Takže pan Levandovský. Děkuji, pane předsedo. S tímto eh, ob obtížným eh, rozpočtem na 2015. My jsme pořád v jakési náběhovém období. My máme zatím pouze nějakých 20 eh, na nové programy a víc než 40 eh, to jsou peníze na dokončení dobíhajících programů. No a aby jsme to nějak zvládli, poněvadž mm, nám tedy resty narůstají už od roku 2013, tak ono by to skutečně chtělo nějakým způsobem se postarat o e, ten rok 2014. Čili já myslím, že skutečně my bychom se měli soustředovat na závazky a pak tedy na platby, abychom ty resty eh, se menšovali. Eh, de facto v roce 2015 tady máme rozpočet, rozpočet o 2 miliardy menší než eh, před dvěma lety a de facto strop je o 8 miliard menší než v předchozím roce. A já si myslím, že toto prostě se nedá normálně zvládnout. Pokud se týče škrtů v radě, tak to jde naprosto eh, do rozporu s vlastními deklaracemi rady. Třeba eh, v červnu hovořili o strategické agendě pro Unii v době změn a o přípravě ekonomik na budoucnost využitím strukturálních fondů, eh, financování z veřejných a soukromých rozpočtů No, jenomže ty eh, škrty potom eh, v kapitole 1 a to je naprosto, naprosto v rozporu s tím, co eh, vlády v červnu dohodly. Čili já myslím, že je třeba skutečně mm, ten, ty, ty resty z roku 2014 se, jimi intenzivně zabývat. Děkuji. Pan Zaní. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní zpravodajce za úvod do problematiky. Já jsem nováčkem na rozpočtovém výboru a když jsem se začetl do evropského rozpočtu, tak to bylo šokující čtení tam byly i dokumenty, které eh, se eh, vraceli až do roku 2002 a de facto už od toho roku 2002 eh, pořád hneme ten problém před sebou. Prostě náš rozpočet může být jenom tak dobrý jako závazky, které přijmeme. Já si myslím, že takové ty škrty, Eh, ty jsou naprosto nepřijatelné a mm, my prostě ty, ten rozdíl eh, eh, musíme zmenšovat. To není otázka jenom důvěryhodnosti, ale je to také ekonomická otázka. Unie prostě musí platit svoje účty. Protože podnikatelé musí dostávat své platby, aby mohli vyplácet mzdy a platy to prostě jinak nejde. Děkuji vám. Takže zahájil jsem diskuzi bezprostředně po prezentaci eh, paní zpravodajky, ale chci teď dát slovo paní Halmajer, která tedy se k nám teď připojila. Přeruším na chvíli diskuzi a dám jí slovo aby doplnila to, co říkala předtím paní zpravodajka. A pak znovu budeme pokračovat v debatě. Já bych eh, se tedy věnovala eh, rozpočtu Evropského parlamentu. K tomu společně s eh, předsednictvem probíhala intenzivní jednání a diskuse na základě stávajícího konce volebního období a odchodu eh, řady poslanců eh, eh, na konci volebního období hm, je i jasné, které byl, který byl nadprůměrný, se to ještě projeví na rozpočtu, protože spousta lidí měla nárok na přechodové prostředky a to se musí nově zaplánovat do rozpočtu. Potom kolega, který za mnou Eh, zase přebral prostředky z komise, takže eh, ten eh, Mm, tam problémy nebudou. Celkově je nárůst o, rok 1, o 1,8%, celkově tady máme uplatnění eh, úprav o 0,4%, to si musíme zahra eh, zaplánovat, to je méně než původně generální tajemník plánoval. Musíme se bavit o nákladech na budovy, jestli je eh, budeme financovat stejně, nebo jestli je odložíme nebo prodloužíme Máme 67 eh, eh, lokalit, eh, což také představuje určité snížení podle normálního plánu. Náš orgán se nechová zcela normálně, protože my ještě máme hospodářský sociální výbor a výbor regionů, které mění lokality. Takže ty lokality tam jsou v obou rozpočtech a celá ta statistika je eh, zkreslená, tím pádem my nemáme žádný skutečný nárůst, ale musíme čekat, co eh, se opravdu eh, stane se změnou lokalit. Takže jak, hospo, jak ECOSOC, jako tak výbor regionů odevzdají něco Evropskému parlamentu. Neznamená to navýšení rozpočtu parlamentu, jedná se jenom o přesun položek mezi institucemi u jedněch se to eh, škrtne z eh, personálního plánu, z, druhé, z druhých se to eh, připočítá. U nás to každopádně u, znamená po každé plus, takže prosím, my to do září přesně propočítáme, protože do září, doufám, dostaneme konečná čísla, abychom mohli pokračovat dále. Potom druhá věc. Ještě tady máme konkrétní problémy u čtyř dalších oblastí. Máme mimořádné problémy u ESVČ, eh, e kde z mého pohledu eh, rada nadmíru krátila a řekla bych eh, iracionálně. Pro mě to není pochopitelné, protože se kvůli tomu nemůžu obsahovat, obsazovat místa. Zdá se, že oni ta místa opravdu potřebují, jinak prostě nemůžou vysílat eh, velvyslance do zahraničí. Eh, eh, potom u Bertmente tam máme taky uh, účetní dvůr, kde byly uh, rozhovory mezi radou a účetním dvorem. Rada, má, uh, rada si nečetla svou vlastní uh, pozici, vlastní stanovisko, protože zkrátila uh, účetnímu dvoru to, co mu předtím uh, slíbila. To je uh, podivuhodné. Každopádně eh, účetní dvůr má teď dvojnásobný nárůst počtu případů a výsledek je, že ta eh, řízení před ním trvají až tři roky. Jsou to eh, i kolikrát nákladné příklady, případy, kdy někdo postižený musí zaplatit pokutu v miliardu EU mm, e a pak se tři roky čeká. A když on to potom e, vyhraje, tu e, žalobu na EU, tak Eh, my eh, budeme muset platit eh, úroky. Takže tohle to musíme věcně probrat s radou. Proč vlastně opustila svoji vlastní pozici, kterou předtím projednala s účetním dvorem? To je pro mě nepochopitelné, to musíme projednat s radou. Jinak jsou tam jenom nějaké drobnosti u všech ostatních pododdílů a to jistě můžeme snadno vyřídit v září. Merci, madame le rapport. Děkuji, Děkuji za tato upřesnění. To, co eh, před, se před námi rýsuje, je skutečná zkouška. Musíme ukázat, že parlament eh, jde příkladem, pokud jde o veřejné výdaje. A nyní dám slovo panu Dačovi. Tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, elsősorban... Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit svou vděčnost, své díky a poblahopřát naší, našim zpravodajkám. A chtěl bych schrnout svou pozici v několika bodech. Jednak chci vyjádřit svou podporu Osobně se domnívám, že pokud jde o rozpočet na rok 2015, tak pozice rady je nepřijatelná. Je nepřijatelná vzhledem k tomu, že postoj rady nás nepřibližuje nalezení řešení problémů, které, kterým čelíme. Nechci se opakovat, nechci říkat to, co už řekl pan Lavandovský. Ale už dnes existuje obrovská propast mezi závazky a platbami. Tato propast se bude ještě zvyšovat. To ohrožuje politiku soudržnosti, politiku zemědělství a politiku rozvoje venkova. Postoj rady nepřináší řešení, naopak eh, zhoršuje problém. Chci obrátit vaši pozornost k jedné skutečnosti. A to, že problémy, které vidíme s rozpočtem v roce 2015, tak um, k tomu můžeme říci, že ano, mě, dosáhli jsme kompromisu, ale víceletý rámec a kompromis, kterého jsme k němu dosáhli, není dobrým kompromisem, ale přece jenom je to jakési maximum možného. A rada je pouze jednou z institucí Evropské unie. Uplynulo sotva pár týdnů od voleb, od evropských voleb, přičemž před volbami všichni řík, hovořili, jak jsou pro Evropu a podporují Evropu. Když jde o symbolické otázky, tak eh, Rada pořád říká více Evropy. Ale když se dosta, dojde na nalámání chleba, když dojde na rozpočtové otázky, tak e, najednou rada říká méně Evropy. To je nepřijatelné. Chci proto obrátit eh, pozornost rady, stálého i rotačního předsednictví že dokázat, že jsme pro Evropu, můžeme právě v praktických otázkách a parlament eh, bude nesmírně vytrvalý, stejně jako tento výbor. Děkuji. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajkám. Eh, chtěl jsem se omezit na eh, všeobecný rozpočet a děkuji Adě za její prezentaci a, a za to, že nám připomněla, jak jsou důležité závazky. Ty byly vždycky důležité pro rozpočtový výbor, protože se jedná vlastně o sliby do budoucna. Ale e, když se bavíme o rozpočtu na rok 2015, tak skutečným problémem bude e, hladina plateb. Rada pravděpodobně bude chtít seškrtat návrh rozpočtu navržený komisí e, na straně plateb o nějaké 2 miliardy eur a to eh, samozřejmě bude mít některé závažné dopady, zejména eh, vzhledem k tomu, že už teď máme málo peněz a, ty navrhované škrty eh, mají přijít do hlav 1 a 4, to jsou priority pro rozpočtový výbor. Takže to bude mít závažné důsledky. Bohužel některé členské státy budou tvrdit, že nejsou žádné závažné problémy. Takže bylo by eh, eh, dobré, aby náš eh, výbor společně s komisí věnoval, kde jsou závažné problémy, kde budou pravděpodobné průtahy, kde se nebude platit. Už jsme slyšeli, že tady bude problém s Erasmem, ale to je jenom jeden příklad. Takže pokud tady jde z komise, tak dnes nebo na někdy na příštím jednání bych rád slyšel eh, všechny podrobnosti. Neměli bychom eh, nejenom tomuto výboru, eh, ale i radě ilustrovat, jaký je problém, když budou ty platby zkáceny, v čem budou ty odklady spočívat. Děkuji. Takže ve Štrasburku, v posledním Štrasburku, se již diskutovalo na toto téma pan Delano. Ano, děkuji. Pane předsedo, drazí kolegové, já chci také poděkovat eh, zpravodajkám, které poukázali na důležitá témata, eh, která si zaslouží eh, naši úvahu. Když se podíváme na rozpočtové otázky, tak to podmiňuje samotnou budoucnost Evropské unie. Podmiňuje to zejména uznání evropských občanů a bohužel eh, to, na čem jsme se dohodli, eh, to, co přinesly volby 26. května, nemůžeme považovat za hotovou věc. Bez z eh, takov, rozpočt, řešení rozpočtových otázek to uznání nepřijde. Už dříve se Eh, hovořilo o tom, že rozpočet má být 1,24%, ale toho, od toho jsme dost daleko. Teď jsme na 1%, pokud jde o závazky, ale v případě pladeb je to jenom 0,94%. Tady něco nefunguje. Závazky přece jsou to od toho, aby představovali závazek dlouhodobý. A platba musí být ekvivalentní závazku. Pokud je tam rozdíl mezi platbami a závazky, tak se dostáváme do neudržitelné rozpočtové situace. Takže k tomu se musíme vrátit, mně se to zdá být naprosto zásadní. A e, pokud jde o některá na území, e, zejména zámořská území, tak na ně může mít e, každopádně obrovský dopad strukturální fondy a tak dále na infrastruktury, na vzdělávání a celou řadu dalších témat, eh, které jsou předmětem zájmu všech evropských občanů. A my musíme odolávat. Odolávat tomu, co tady rada navrhuje a vysvětlovat, že je to v zájmu samotné rady a členských států zajistit, aby Evropská unie byla viditelnější už bylo řečeno a už jsme to, můžeme to zopakovat, že otázka vlastních zdrojů je otázka prioritní. Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, tak nebudeme fungovat v přijatelných podmínkách. Jak říkám, musíme velmi rychle se zabývat otázkou vlastních zdrojí, zdrojů, zejména zdrojů z daně z finančních transakcí. Děkuji. Kolmer. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád připojil k poděkování oběma zpravodajkám. Prakticky všechno už zde zaznělo, ale chtěl bych ještě zdůraznit své stanovisko. Samozřejmě Evropská unie a s tím i parlament se musí zasadit o to, aby ten rozpočet byl věrně a také úplně a plánovatelně rozvržen. To znamená, že úroveň plateb a závazků musí být vyrovnané. Neexistuje, aby tady byl mezera, která se bude rok od roku zvětšovat. Osobně mám ten dojem, že jestli, že nevíme úplně, kdy, eh, jaké eh, závazky eh, přijdou a kdy přijdou jaké platby. A, a my bychom potřebovali takovou větší transparentnost vůči občanům. Tato transparentnost by také zlepšila naši vyjednávací pozici, když budeme schopni zcela rozhodně předložit čísla ohledně toho, kdy které povinnosti, tedy závazky jsou splatné. Takováto vyrovnání hladin nemůžou vést automaticky ovšem k navyšování rozpočtu. Ve současné době by proto občané neměli pochopení. Ty peníze, o kterých hovoříme, nejsou naše peníze, jsou to peníze daňových poplatníků. Z toho bychom také měli Mm, mm, vycházet při eh, tom, že nebudeme plánovat žádné rezervy. Oni totiž žádné rezervy nemáme. Rok od roku dobře víme, že ty eh, rezervy eh, se vydají pro takzvané nepředpokládané výdaje. Pokaždé. Prostě měli bychom takové výdaje už si plánovat předem. Celá jasně. Potřebujeme na to zcela jasný, pochopitelný, pochopitelnou databázi, z jejíž základů můžeme vycházet a pracovat. Děkuji. Já vám děkuji. A táži se zda komise, která je tu zastoupena svým generálním ředitelem pro rozpočet, má nějaké postřehy? Madame la directrice générale. Paní generální ředitelko. Mr. President, uh, I think... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v této fázi komise vítá vaše připomínky. Velice bedlivě jsme vyslechli stanoviska jednotlivých poslanců parlamentu a samozřejmě se těšíme na spolupráci a, jak jste právě říkal, na větší transparentnost a jasnost, tak abychom dosáhli dohody na podzim. Děkuji. Très bien, avec plus de paiement. Ano, velmi dobře možná trochu více spladeb, než závazku, které potom je těžké splnit. Takže máme tu paní zpravodajku sekce 3. Můžeme se ještě zeptat, jaké vyvozujete eh, tedy um, důsledky. Děkuji za slovo. Nevím, co můžeme ještě dodat k tomu, co eh, řekli kolegové. Myslím si, že jsme si všichni vědomi problému s platbami. Nejde o nějakou bitvu mezi parlamentem a radou. Nejde to, že bychom chtěli jenom bojovat, protože chceme bojovat. Jde o otázku základního filosofického přístupu. Eh, rozpočet je tu proto, aby pomáhal členským státům investovat do priorit. aby se vznikala přidaná hodnota prostřednictvím evropského rozpočtu. Pokud máme závazky a zaplatíme, je z toho přidaná hodnota. Pokud máme závazky a nezaplatíme, je to přesně naopak, je to na úkor důvěryhodnosti, důvěryhodnosti Evropské unie. Slyšeli jsme v poslední době příklady, příklady určitých regionů nebo příklady eh, starostů, kteří prostě eh, nejsou pak schopni eh, splnit své závazky. Dalším příkladem symbolickým je Erasmus, který má symbolický význam. Nebo humanitární pomoc, to je ještě vážnější. Pokud chceme, aby občané nějakým způsobem vzali za svůj evropský eh, projekt, aby se účastnili evropského projektu i malé a střední podniky, jak, jak se to může stát, když eh, nedostanou zaplaceno. Takže to není jenom žádný meziinstituční, není žádný meziinstituční boj. Je to opravdu to, co je v sázce, je eh, celková podpora evropských institucí. A já jsem ráda, že je tu, že tu existuje široká podpora eh, všech politických rodin, všech politických skupin. Musíme rozhodnout jednomyslně, jedině tak budeme schopni čelit radě. Paní Almajer? Eh, ještě poznámka k rozpočtu komise. Eh, je skutečně obtížné když eh, rada eh, nechce platit eh, své vlastní účty. A my s tím potom máme spoustu práce, abychom to vůbec nějakým způsobem zvládli. Tady by to chtělo, aby si to nějak uspořádala komise tam, kde se to uspořádat má a nenechávala to na nás protože některé úkoly možná eh, lze odložit, jiným je třeba přiznat vyšší prioritu. No. Tedy jsme u ostatních částí rozpočtu a k Evropskému parlamentu eh, také neměli kolegové žádné komentáře, tak já myslím, že potom eh, v září budeme mít nové údaje a budeme moci zahájit jednání o tom, jak se postavíme k tomu, co nám vytýká soudní dvůr a jak se také postavit k tomu, že rada prostě některé hlasky plnit nechce. Je to skutečně obtížné a je třeba říci, že eh, není to dobré a hm, navíc eh, tedy jde o poměrně malé částky ve srovnání s tím skutečným velkým rozpočtem. Děkuji vám, paní sprav, paním zpravodajkám a děkuji za vysvětlení s tím, že rozprava dnešního dnes dopoledne snad eh, vás inspiruje ve vaší důvěře. Nemůžeme setrvávat v této nejistotě, protože ty nezaplacené, neproplacené eh, faktury, to je eh, skutečně nepřijatelná, nepřijatelné je to eh, v podstatě urážka Evropské unie a naší důvěryhodnosti, pokud máme závazky a pak nenásledují platby, tak to vytváří situaci, která je nepřijatelná, takže musíme tento problém dořešit. Tím jsme uzavřeli návrh rozpočtu na rok 2015, pokud jde o pružnost a fond Solidarity, tak eh, tam ještě zpravodajové nebyly stanoveni, vrátíme se k tomu později, Vrátíme se teď k rozpočtu na 2014, opravný rozpočet, který má číslo 2, 3 a 4. Gérard de Pré, zpravodaj nám představí všechny tři návrhy a chci obrátit vaši pozornost na skutečnost, že návrh číslo 3 souvisí s také s bodem 9 agendy, to je mobilizace eh, té rezervy pro mimořádné události. Návrhy mají různorodé dopady a může, zvyšují se tu potřebné zdroje, je to v podstatě sníženo o eh, zhruba 100 milionů, které jsou z eh, rezervy, která je v, případ, v opravném rozpočtu číslo 2 a to se stane definitivní v eh, opravném rozpočtu 3 a 4, takže máte slovo, pane Lipre. Děkuji vám. Jak jste řekl, tak já to předložím ve skupinách číslo 2, číslo 3 a číslo 4 a předložím je nejenom v těchto skupinách, ale také s tím, že navrhuji, abychom je řešili jako skupinu v celku v souvislosti s jednáním v radou. Proč chci, abychom to řešili jako balíček eh, tyto návrhy opravného rozpočtu. To je v podstatě návrh, který jsme měli již dříve s paní Jensen, už jsme to hájili v průběhu eh, trialogu, to bylo myslím 10. července a dnes eh, ráno koordinátoři různých politických skupin eh, rovněž eh, zaujali tento postoj. Takže máme tu tři návrhy opravného rozpočtu kterou nebudou, které nebudou jen představeny, ale i eh, hájeny jako celek před radou. Můžeme se na to podívat teď obecně. Nejprve číslo 2, který se týká přebytku, který vyplývá splnění rozpočtu za rok 2013. To je přebytek, který vidíme jak v oblasti příjmu a je to 1 miliarda 5 milionů eur a ještě nějaké drobné. Nepředstavuje to příliš velký problém. Rada to již schválila a je snadné to pochopit, protože Rada stanoví podmínky, za nich členské státy mohou obdržet eh, tedy nárok na proplacení v případě nevyužití určité části rozpočtu. A v případě, kdybychom chtěli řešit tyto tři složky tři a čtyři dohromady, tak by jistě bylo možné, nebo nepochybně bude možné, bude nutné navrhnout opravet, oprav, eh, změnu v opravném rozpočtu číslo 2, aby jsme zajistili soulad kalendáře mezi dvojkou již schválenou a trojkou a čtyřkou, které ještě nebyly schváleny. To znamená pozměňovací návrh tak, abychom zvládli odpovídajícím způsobem eh, tento harmonogram. Další je eh, návrh opravného rozpočtu číslo 3, který je ožehavější, ošemetnější, protože se týká v zásadě eh, o požadavek o jako dodatečnou částku přes 4 miliardy v, závaz, v platbách, zvýšení prostředků na platbu 4 miliony 730, 4 miliardy 730 a minus některé dodatečné částky z rozpočtu 2014, to je 1,5 miliardy zhruba takže celkem to dělá 3,7. Abychom eh, tyto eh, navýšené prostředky mohli platit, tak tomu máme dvojí návrh. Můžeme využít marži pro eh, tedy prostředky na platby a také mobilizovat mm, marži pro nepředvídatelné události. To je stanoveno v rámci víceletého rámce. Může to být maximálně 0,03 A tam tudíž bude s radou zřejmě problém. Některé členské státy řekly, že mobilizovat tento nástroj pro nepředvídané události není na místě. Čtvrtý návrh opravného rozpočtu. To jsou ještě některé dodatečné příjmy, jsou to například některé platby, eh, úrokové platby z prodlení a další jsou to všechno věci, které vyplývají z toho, že eh, ten eh, úřad na eh, ochranu osobních údajů, tedy se v tom se do toho zapojoval, došlo tam k určitým snížením ehm, o asi miliardu 59 milionů. Když to schrnu, tak ten přebytek, který vyplývá z celého rozpočtového procesu 2013, kdy o asi miliardu eur, tak z toho ty 4 miliardy 7 dodatečných pladeb minus dodatečné příjmy číslo 3 a 4, takže co nám zůstává? Je tu ještě přebytek, který je třeba pokrýt a to už je asi jenom 500 milionů eur. Čili celkově když to sečteme, když to dáme dohromady, tyto tři návrhy opravného rozpočtu, To znamená, že vracíme tu částku vyplývající z přebytku, která je objektem eh, opravného rozpočtu dvojku. Když eh, sečteme to, co je v 3 a 4, tak eh, máme saldo Um, které už zůstává pouze na této úrovni. A bude to zřejmě velmi citlivá otázka s radou v případě, že je to nad eh, tím rámcem povolených pladeb, musí to, být, eh, musí to být schváleno, povoleno, to přesně navrhuje komise, což je v dalším bodě na našem pořadu jednání, kde takže můj návrh je teď takový, abychom eh, dali najevo náš eh, souhlas s těmito návrhy komise, abychom to brali jako celek, abychom to hájili jako celek, abychom eh, tam dali pozměňovací návrh pro dvojku, abychom tam zapracovali ucelenost celého časového sledu v jednání s radou a abychom pak nebyli v tomto napadnutelní s tím, že eh, ty dodatečné prostředky, řekněme, jsou nezbytné pro eh, provedení rozpočtu na rok 2015. Tolik ve stručnosti, co chci v této chvíli říci. Děkuji, pane Depre, za vaše vysvětlení takže můžeme o pár miliard snížit ty, to, co bylo nezaplaceno. Paní zpravodajko? Compartimos absolutamente la posición que ha defendido el Děkuji, eh, pane předsedo. Já podporuji to, co říká ten eh, pan, eh, pan zpravodaj. Skutečně Eh, udělat z toho jeden balíček se třemi opravnými rozpočty. To dává smysl. A navíc, eh, když eh, tento balíček uděláme, tak je to jaksi přijatelnější a jednodušší, než kdybychom se zabývali pouze tím třetím opravným rozpočtem zvlášť. No, pak je tady ten problém těch trestných plateb, jak to chce komise, což tedy znamená, že prostě nedostat peníze to je špatné, ale tedy nepříjemné a na druhé straně nebude nutno platit žádné pokuty. Už tady bylo řečeno, my se nemůžeme pouštět do vyjednávání rozpočtu 2015, pokud nebudeme mít nějaké řešení nebo aspoň postup e, řešení těch současných nahromaděných problémů. Samozřejmě, že ty problémy, problematika rozpočtu 2015 není izolovaná, ale s těmi resty z minulých let souvisí. Ono by mělo být také jasné, jak na tom budeme k 31. prosinci 2014, protože teprve až budeme mít jakousi představu tady o tom, budeme moci seriózně stanovit, co bude v roce 2015, protože takto se tady skutečně jenom z roku do roku eh, předávají neproplacené resty. Děkuji. Takže tady se názory shodují s panem Depre ohledně balíčku, ohledně vazby, která existuje mezi těmito opravnými rozpočty a rozpočtem na rok 2015. Jsou k tomu nějaké postřehy? Nejsou. Budeme moci přejít k dalšímu bodu. Ještě komise. Prosím, paní generální ředitelko. Já bych chtěla přidat několik komentářů k této debatě o opravných rozpočtech. Tak eh, za prvé číslo tři bych chtěla vysvětlit, eh, poněvadž to je to nejvýznamnější, pokud se týče objemu a eh, také toho, že se, to jedná, že se jedná o výdaje. Komise mm, toto navrhla eh, vědoma si své odpovědnosti, protože my jsme eh, věděli, že tento program už na jaře byl velmi pokročilý a v současné době je tento program naplněn a proveden zhruba ze 70%. Čili eh, ten problém, který jsme čekali už na jaře, se potvrzuje, že tady bude my využíváme eh, marží 700 milionů eur, co nám tady zůstává, a potom ještě 4 milionová marže eh, na neočekávané události. Druhá podmínka, druhá poznámka se týče eh, víceletých plateb. Když komise souhlasila s víceletým eh, finančním rámcem. Řekli jsme také, že eh, tento rámec bude fungovat pouze tehdy, když budeme moci využít veškerých eh, možností flexibility v systému. A rozpočtové orgány se shodly na tom, že skutečně tady flexibilita bude nutná při naplňování tohoto rozpočtu. Flexibilitu máme v různých instrumentech, to je ten contingency margin, což znamená, že můžeme vyrovnat eh, eh, platby předem na konci období. Dále jsou to nástroje ad hoc a ty by měly být zcela mimo stropy stanovené pro platby. Další možností je návrh opravného rozpočtu, eh, což my navrhujeme, může vyrovnávat eh, neočekávané události v průběhu roku, což můžou být pozitivní i negativní zprávy, čili navíc eh, jak příjmy, tak výdaje. A to se potom ukáže až na konci roku. A já si myslím, že eh, v současné době víme docela dobře, jak to asi dopadne v prosinci, ačkoliv v září to budeme vidět ještě přesněji ale také aktivace dalších výdajů, například z fondu Solidarity, eh, tady mohou být, to bych chtěla předem varovat, a pak tady můžeme být eh, můžeme mít pozitivní, eh, pozitivní zprávy v podobě příjmu za pokuty, pokud se firmy nebudou odvolávat. Čili toto je cesta k reálnému víceletému rozpočtu. Já jsem chtěl říct ještě toto. Na podzim, jak pan Dupré řekl, budeme muset rozhodnout, zda ty příjmy navíc použijeme na vyrovnání účtů, nebo ne. A my si myslíme, že vzhledem k tomu, kolik tady máme restů, by bylo dobré, abychom ty příjmy navíc použili eh, ke zaplacení Eh, dosud neproplacených účtů, eh, čili abychom nepokračovali v té negativní dynamice. A poslední bod. Chtěla bych zdůraznit to, co jste řekl eh, pan Levandovský, pan Depre a další. Já nemohu než souhlasit s tím, že, jak řekl pan Levandovský, dodávna komisař, že ten opravní rozpočet 2 a 3 Eh, abychom mohli tedy eh, mít eh, rozpočet na rok 2015 věrhodný, je třeba vyřešit ty problémy z let 2013 a 2014. A samozřejmě to souvisí také s víceletým programem a víceletým rozpočtem. My tedy nejenom, že musíme splácet staré účty, ale také zahajujeme nové programy a mm, to souvisí s implementací víceletého eh, programu. V roce 2005 bude, 2015 bude prostředků eh, dvakrát tolik, než to bylo v letos. A jestliže chceme, aby tento rozpočet pomohl vybřednout z krize, musíme vyřešit eh, ty nesplacené platby z roku 2014. Eh, to znamená, že eh, většina rozpočtu, většina plateb z rozpočtu z příštího roku bude splácet jenom staré faktory z roku letošního. Děkuji za tyto slibné návrhy, slibná slova, optimistická. Možná to bude takový Ježíšek v létě trochu až se vrátíme. Je v každopádně dobré odcházet na prázdniny s touto perspektivou. Ale každopádně jste znovu připomněla, že je potřeba čelit platbám, jakmile jsou závazky přijaty. Evropa musí splnit své sliby. Takže tolik um, rok 2014. Pokud je uvolnění prostředků z um, rozpětí prostě nepředvídatelné události. Pane Depre, bohužel se domnívám, že toto téma budeme muset provádět dosti rychle, protože to rozhodnutí, které navrhuje komise, je nutné k tomu, abychom mohli provést rozpočet, tedy jestli se nemýlím, opravný rozpočet číslo 3. Čili je imperativní, abychom to přijali co nejrychleji a když tak se toho mohu zhostit a být zpravodajem, protože to souvisí s možností vykonání návrhu opravného rozpočtu číslo 3. A zdá se mi, že není v našem zájmu, abychom to do nekonečna odkládali. Ano. Takže jmenování zpravodaje k Eh, rezervy pro nepředvídatelné události. Spravodaj bude stanoven 3. prosince. Nemám nic proti, jen chci trvat na tom, že to musí být náležitým způsobem schváleno předtím, než budeme schválovat opravný rozpočet, protože je to podmínkou pro provedení tohoto opravného rozpočtu. Toť vše k tomuto tému, tématu děkuji za tuto poznámku. Vidíme, do jaké míry je nezbytné nejpozději 3. září jmenovat zpravodaje a umožnit zpravodaji se v co nejrychlejší době, v nejkratší době vyjádřit. A ten, kdo bude jmenován, si toho musí být vědom. S tím, že teď přejdeme dál. k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zmíněny v bodě 10 až 14 je tu v podstatě stejný harmonogram. A já dám teď slovo zpravodaji jednotlivým bodům. pak by mohla následovat krátká výměna názoru. A slovo k nejprve k té části Nutriart. Slovo dostává Georgios Christos. President. Děkuji, pane předsedo. Řecké úřady přijali v únoru 2014 závazek eh, finančního příspěvku eh, z Evropského fondu globalizace eh, po propouštění ve firmě nazvané Nutriart a v menších firmách spojených s touto hlavní důležitou společností. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci každý eh, rok má eh, podporovat eh, lidi, kteří přišli o práci v důsledku zásadních strukturálních změn v vzorcích světového obchodu mm. a v důsledcích mm, finanční krize. Nutriar byla dobře známá firma v Řecku, um, vyráběla pečivo uh, v cereálie, uh, sladké pečivo a bylo, byla aktivní na domácím i na mezinárodním trhu. Komise reagovala velice rychle a efektivně jelikož uh, během čtyř měsíců vydala své posouzení případu Nutriard souladu s eh, všemi eh, ustanoveními nařízení o EGF eh, zkonstatovala, že všechny podmínky byly splněny a předložila Evropskému parlamentu a radě návrh. Ta žádost se týká 508 zaměstnanců Nutriardu a souvisejících společností a zhruba 25 osob samostatně výdělečně činných, které také eh, přišly o práci. Řecké úřady eh, poskytnou eh, personalizované služby spolufinancované z fondu, tedy nějakým 530 malým lidem v rámci programu NAIDS, e tedy pro lidi do 30. Vzhledem k tomu, že všichni eh, ti propuštění, o kterých se hovořilo v odstavci 8, eh, eh, byli v širším regionu Makedonie, to je kolem Soluně, a potom v širším regionu Aten, které spadají do mládeže, iniciativy mládeže. Spadají sem tedy dohromady 1000, 12 sem tedy dohromady 1013 lidí. Je to tedy velmi důležité, jak Ateny a Solun, což je to hlavní eh, druhé největší město v eh, Řecku, mají eh, vysokou nezaměstnanost. Průměrná nezaměstnanost v Řecku je nějakých 26 až 27 práceschopné populace, což je asi to nejhorší v Evropě. Takže opravdu potřebujeme tuhle snahu na straně evropských institucí a příjemci také eh, dostanou eh, eh, podporu v podobě poradenství, rekvalifikačních kurzů <clears throat> a také přípravku, přípravku na mobilitu a nové zaměstnání. Jedná se o podporu privátního sektoru ekonomiky a má zvýšit mobilitu pracovní síly a lidem dát šanci vrátit se do řad eh, pracujících v velmi obtížných sociálních podmínkách. Celkový, eh, celková požadovaná finanční částka je 6 milionů 96 eh, tisíc eur, což je 60% celkových nákladů řecké úřadu, úřady naznačili, že se z toho nebudou platit povinné kroky podniků z zákona nebo na základě eh, kolektivních dohod. Na rodní eh, předfinancování nebo spolufinancování eh, půjde z programu Ministerstva pro regionální rozvoj. Řecké úřady také stanovily, že finanční příspěvek z EGF také eh, nebude doprovázen žádným příspěvky s žádnými finančními eh, příspěvky z žádných jiných finančních nástrojů EU. Požadavek na transfer globální částky 6 milionů 96 tisíc eur z eh, rezervy EGF do rozpočtu EGF e je šestý požadavek na transfer, na mobilizační transfer k, do současné doby za rok 2014. Myslím, že bychom měli eh, schválit eh, toto posouzení a návrh komise, protože moje eh, země je velice obtížné sociální situaci. Řecká ekonomika přestala padat. Přišli jsme asi o 25% HDP od roku 2008. A zdá se, že teď už se eh, tak trochu oživuje, ale je tady velké spoždění mezi možným oživením a snížením eh, nezaměstnanosti, eh, která se stále pohybuje na rekordní úrovni. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur Kircos. Děkuji, pane si za tuto prezentaci. Jsou k tomu nějaké připomínky? Prosím. Vielen Dank. Děkuji. Já jsem eh, nová poslankyně tohoto výboru a jsem také eh, členkou eh, výboru pro zaměstnanosti a v pracovní skupině k fondu globalizačnímu. Včera jsme vedli podrobnou debatu s komisí a ještě bych chtěla k tomu případu říct jedno věc na doplnění, která by vás mohla zajímat. Tohle je první případ, kdy se používá takzvaný nejc, to znamená Eh, kdy mládež, která eh, není eh, zaměstnaná a ve vzdělání, je podporovaná. Takže tohle, a my jsme se dohodli, že tady ještě se vytvoří procedura, kdy jinak ta mládež teda nemůže být podporována a může být tedy, jak může být tady podpořena, že, tedy vybrána, pardon. Jedná se o zhruba 500 eh, malých lidí, všechno je to samozřejmě eh, velmi eh, záhodné a stojí to za podporu, ale ten postup k uplatnění zde bude muset být ještě tak trochu doladěn. To jak zástupci komise, tak další přísomní poslanci projednávali. Já jsem si říkal, že by vás to mohlo zajímat, protože tady v tomhle případě je to novinka. Merci, madame. Děkuji za toto upřesnění, paní Gressle. Pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl upozornit, že Evropský eh, soudní dvůr udělal eh, studii, zvláštní zprávu o globalizačním fondu. Eh, dělal to kolega Vili Italia, náš bývalý kolega. A také bych vyzvala účetní dvůr, aby nám předvedl, představil tuto studii, protože je to velmi zajímavá studie a určitě bychom si z ní mohli vyvodit nějaké závěry. Děkuji. Ano, myslím, že by bylo dobré, abychom s vámi s, kontrolním, s výborem pro kontrolu ehm, mohli nějakým způsobem se ehm, poučit ohledně toho, jak k tomuto přistupovat. Slovo dostává pan Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. I tady se asi všichni shodneme, že všechno, že musíme udělat všechno eh, pro to, abychom eh, se zaměřili, mm, nebo abychom bojovali s eh, nezaměstnaností mládeže v Evropě. Ale musíme dávat přitom pozor na to, aby eh, tehdy, když eh, se nám eh, na to hodí předpisy, abychom rychle řekli, že je to v pořádku a automaticky je vhodné na to nasadit veškeré prostředky. Zejména v potírání nezaměstnanosti mládeže musíme dávat pozor na to, aby naše opatření měla trvalý důsledek a mm, nasazovalo se to někam, v Německu se tomu říká vzplnutí snopu, kdy prostě se najednou něčemu pomůže, ale nevylepší se struktura. Čili u těchto programů se musí dávat pozor na to, aby tam bylo hodnocení, abychom následně věděli, čeho jsme dosáhli, abychom se opravdu všichni mohli poučit z těch programů ohledně toho, co dělat do budoucna lépe. Jestli to je tak, v tomto případě nejsem schopen posoudit. Merci. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo. Připomínám, že v rámci rozpočtového výboru to, to budeme řešit znovu 11. září a na plenárce se ocitne 16. A teď budeme hovořit o dalších uvolněných prostředků. Paní Liade Neriada, to se týká 00 TR 2004 technická podpora z podnětu komisem. Um, Já souhlasím s těmi uh, opatřeními, uh, která komise uh, navrhuje jako technickou pomoc. Myslím si, že to zjednoduší postup pro, eh, požadová, pro podávání žádností a také to usnadní přístup k datům. Také eh, podporuji eh, opatření k získávání informací prostřednictvím stránek EGF a také pro podpůrčí skupiny na lokální, regionální a národní úrovni. Celkově to poskytne lepší obraz o fungování globalizačního fondu a povede to k lepší implementaci jeho opatření do budoucna. Také velice vítám, rozšíření eh, platnosti EGF na eh, eh, způsobilé příjemce, a sice na OSVČ a, na poskyto, a také poskytování personalizovaných služeb což jsou například ti mladí lidé, kteří nejsou v vzdělávání a nebo ve škole. Dále tady máme lidi do 30 Eh, musíme eh, ještě dál navýšit prostředky prostřednictvím EGF pro ně. Také podporuji eh, pro rozšíření další podpory autonomní na regionální úrovni, tak abychom podpořili řešení na regionální a místní úrovni pro jakoukoliv situaci, která by se mohla hodit po EGF je velice důležité, aby eh, ten, tam byl ten regionální, lokální přístup, protože tam jsme, zejména v Irsku, je třeba eh, klást větší eh, důraz na ty vstupy z lokální a regionální úrovně. Také vítám rozšíření cílů a kritérií EGF, tak bychom usnadnili žádosti z regionu a zemí s nižší demografickou hustotou. Ovšem eh, lituji výjimečné povahy tohoto opatření a myslím, že by eh, bylo třeba eh, zvýšit výroční práh. Myslím si, že tedy ten práh poštu zaměstnanců z 500 bych ho snížil na 200, tak aby k tomu mělo přístup více lidí. Také je třeba se vrátit na předchozí úroveň dávek z EGF, eh, zejména na, 500 milionů, na 5 milionů eur, vzhledem eh, k eh, politickým prioritám EU. A dále, pokud jde o rozpočet rozpočtové, rozpočtové jednoty, myslím si, že z důvodu transparentnosti a odpovědnosti je třeba podporovat integraci EGF do rozpočtu EU. Tak bych ráda zdůraznila, že je třeba naléhavě se zabývat kritériem krizové výjimky a také mobilizace e, prostředků EGF e pro členské státy, které mají mimořádné hospodářské a finanční problémy. A tady zejména hovořím o členských státech jako Irsko a Portugalsko a Řecko, které byly mimořádně zasažené hospodářskou krizí a trvalými úsporami. Pokud jde o e, zaměstnanost, tak nezaměstnanost a mm, úbytek pracovních míst eh, jsou na vrcholu v Irsku a celá řada eh, našich eh, oblastí ehm, nemá mladé lidi a to bude mít zásadní dopad na budoucnost a udržitelnost našich měst a vesnic, čili to je věc, kterou musíme řešit. Doporučila bychom, abych, aby eh, se posílily eh, vazby mezi eh, všemi těmi, kdo součas, se účastní procesu EGF a také, aby se posílila spolupráce mezi členskými státy a místní a národní úrovni, tak aby se opravdu se posílila pomoc těm lidem v terénu a aby se také zavedla příslušná opatření na prevenci podvodu z EGF. Pokud jde o ten právní rámec, jak už eh, poznamenali předřečníci, pokud je o monitorování a eh, eh, odpovědnost, tak od 17. prosince, kdy byl změněn právní rámec, ještě pořád nemáme posouzení dopadu těchto změn. Těším se na výsledek toho posouzení dopadu a také vítám změny, které vedly k rozšíření rozsahu působnosti programu. Děkuji. Sí, madame. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci, za toto vyjasnění. Slovo dostává pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Sluha. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je třeba zlepšit všeobecnou informovanost o Evropském fondu přizpůsobení globalizaci a podpořit to. Podle mne by pomohla účinná pomoc ze strany jednotlivých členských zemí, které by mohly zařídit publicitu ve svých zemích, protože v mnohých eh, zemích o tomto fondu některé subjekty vůbec neví. Je samozřejmě eh, také v jejich zájmu, aby komise mohla v této oblasti zainteresovat také tyto státy. Mohlo by nám to uspořit prostředky ze společného rozpočtu. Souhlasím také s tím, že bude užitečné pro žadatele, pokud komise podle nového nařízení zjednoduší a urychlí podávání žádosti na rychlosti. Tady velmi záleží. Děkuji vám. Merci, Madame Děkuji. Uh, Děkuji. Eh, především eh, bych chtěla poděkovat zpravodaji. Eh, myslím si, že důležitost tady toho všeho v tom smyslu, aby regiony měly lepší přístup a aby pro ně mohlo být významnější toto evropské financování, tak to skutečně je jedině pozitivní a to můžeme jedině podpořit. Nemáme žádné další žádosti o slovo, tudíž přejdeme ke třetímu sdělení o využití prostředků 2012-010 Mechel a zpravda je Secret Musa. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Toto se týká žádosti o finanční příspěvek EGF, tak jak ji podali rumunské orgány pro Colt Mechel, eh, železářenskou společnost. Evropská komise v květnu došla k závěru, že podmínky pro finanční příspěvek jsou splněny. Já souhlasím s Evropskou komisí, že eh, je všechno v pořádku a že Rumunsko má právo na tuto podporu. Jak jsem řekl, jede o ocelárnu a eh, jak víme, ve světovém měřítku proběhly v minulých letech eh, velké restrukturalizační kroky, eh, zejména ty v ocelářství. Výroba ocelových výrobků a polotovarů byla velice, velice ovlivněna a došlo k snížení odbytu eh, zemná v souvislosti s čínskou konkurencí. Tato rumunská firma eh, musela eh, v roce 2012 opus, propustit 800 lidí a po těch odbí tří měsíců ještě dalších 600. Nyní se očekává, že z těchto opatření bude mít prospěch zhruba tisícovka eh, pracovníků, přičemž bude tady spolufinancování strany EDF. Eh, celkem je třeba 7 milionů eur, z čehož 50 eh, bude z peněz IGF. Cílem je samozřejmě integrovat propuštěné pracovníky, zhruba tisíc lidí, opatření, eh, to budou různé školicí programy, eh, rekvalifikační programy a tak dále. A eh, jedním z důležitých prvků je vytvoření družstevního podniku, který bude schopen zaměstnat zhruba 250 lidí jeho založení a ustavení bude trvat o něco déle, poněvadž je to nový postup, je to také důvod, proč to trvalo tak dlouho, poněvadž i komise potřebovala více času na vyhodnocení. My jsme to tedy, Rumunsko to předložilo, tedy tuto žádost v prosinci 2012 a teprve nyní v polovině roku 2014 máme zelenou a to znamená, že většina těch lidí byla kolem roku a půl nezaměstnaná. No a samozřejmě, že nyní záleží také na rychlosti schválení ze, stranu, ze strany parlamentu. Eh, my bychom eh, měli tedy dávat pozměňovací návrhy začátkem eh, září, rozhodnutí ve výboru 11. září a potom následný týden plénum ve Štrasburku. Eh, jak jsem už řekl, Evropská komise se k tomu staví pozitivně a eh, bude to skutečná konkrétní pomoc pro tisíc pracovníků, kteří přišli o svou práci v důsledku globalizace. Také je třeba říci, že jde o region, kde zhruba jedna třetina veškerých pracovníků závisela na fungování této ocelárny. Ovšem dobré je to, že se uskutečňují již další projekty, jsou tam místní organizace, agentury a tak dále, které již pracují na zmiňování tohoto problému. Děkuji vám. To, k těm propoš- tomu propuštění došlo v roce 2012? Možná tady si můžeme položit otázku možnosti urychlení toho procesu, protože ti lidé jsou příliš dlouho bez zaměstnání. Bude těžké eh, znovu pro ně eh, mít znovu nový start. Pan Delano, já jsem eh, naslouchal této zprávě pozorně, protože velmi dobře ukazuje, co se děje ve světě, to, co se děje v ocelářském průmyslu v Rumunsku, se dotýká i jiných zemí. Procházíme obdobím určitých proměn v oblasti eh, zpracování materiálu a musíme tudíž k tomu přistupovat tak, že nebo je to provázeno určitými problémy v některých zemích a zároveň musíme pracovat na nových materiálech. Já chci upozornit eh, na to, že keramické materiály a jiné materiály eh, uhlíkové budou mít jiné vlastnosti a úplně změní průmyslový eh, vzhled e- Evropy, průmyslové prostředí. A teď právě probíhá ta transformace. A toto je jeden z důsledků. Děkuji. Pan Negresko, dobrý den. Já, vám roz, já vás rovněž zdravím eh, a chci přivítat eh, vyčlení těchto prostředků na tento projekt, ale chtěl bych jenom potrhnout jednu otázku, vzhledem k tomu, že sám pocházím se Transylvánie, což je jeden z regionů, který je postižen touto situací. Já myslím, že by se mělo vyzdvihnout, že toto eh, všechno od té doby uplynulo vlastně 16 měsíců od té doby, co eh, byla dána za žádost. Je to mnohem delší období. Eh, tady, jak říkám, jde o 2000 lidí a dlouhé období. Je to eh, vůbec největší počet lidí, kterým by bylo pomoženo prostřednictvím tohoto fondu ale přitom z rozpočtu na zaměstnance připadá nejmenší částka ve srovnání s dalšími obdobnými projekty. A chci zmínit ještě jednu věc. Ehm, kdybychom mohli obrátit pozornost na to, že bychom potřebovali stanovit jasné datum pro uvolnění těchto fondů, aby, ty, aby to bylo zcela zřetelné a jasné, aby byla odstraněna jakákoliv Eh, nejist, eh, nejistota a aby to nemělo eh, negativní dopady na jejich kupní. Uvědomme si, že po takové, tak dlouhé době, 17 měsících, je také inflace a tak dále a to všechno by se mělo tudíž v, tě, v té platbě uspůsobit. Ještě chci upozornit na jednu věc. Mechel měla ruský kapitál. A myslím, že ve východní Evropě bude teď stále více docházet k ukončování aktivity těchto firm s ruským kapitálem. Tím pádem bude docházet také ke ztrátě eh, pracovních míst a my bychom tomu měli eh, možná věnovat pozornost v rámci toho fondu a nějak zohlednit vylož, výslovně tuto novou realitu. Merci. La parole est maintenant à... Děkuji. Slovo má paní Tapardel. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt tot un... Děkuji. Já jsem rovněž poslankyní z Rumunska. Asi víte, že toto téma je pro naší zemi velmi důležité. Jak eh, zmínil kolega, od podání žádosti pak uplynulo 17 měsíců, tudíž eh, měli bychom nějakým způsobem urychlit uvolnění těchto fondů, protože eh, je to nezanedbatelný počet eh, lidí a eh, jedná se o zónu, které se říká monoindustriální, to znamená, že tam v takovémto případě postihne nejenom ty samotné zaměstnance, ale celé rodiny, které nemají žádný jiný zdroj obživy, protože je tam, tam není jiný průmysl, není tam jiné odvětví, nejsou tam jiné možnosti zaměstnání příliš. Takže prosím, dejte podporu této zprávě, ať eh, učiníme z této věci naléhavou otázku a eh, myslím, že by to byl i eh, dobrý příklad, i když, jak říkám, je to dost těžko akceptovatelné pro rodiny a pro tyto osoby, že to přichází až po tak dlouhé době, no ale aspoň teď, aspoň teď bychom eh, to měli se snažit co nejvíc urychlit a vyřešit tuto situaci pro Rumunsko i pro celou Evropu. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Pan Maňka. Děkuji, pan... Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě, že toto opatření podporuje, nebojte o standardní pomoc i když eh, v určitém bodě je inovativní a zcela nová. Z podpory pro pracovníky budou nakoupeny nové stroje, nové technologie, což eh, je také opatření na podporu podnikání, případně eh, samostatných, tady osob samostatně výdělečně činných. Eh, je to velmi, velmi velká novinka a mm, možná, že bychom se k tomu tady měli za rok, za dva vrátit, abychom viděli, jak se těmto lidem daří. Držím palce. Velmi dobře. Ano. Takže hodnocení výdajů a pladeb. Teď přejdeme ke čtvrté zprávě o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci, 003 Aragon Food and Beverage eh, ze Španělska, Amelie Jatemaki. Kiitoksia, merci. Puhun suomea. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat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 Merci, madame Děkuji, paní zpravodajko. Pan Edkel, děkuji. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokud se týče této žádosti k tomuto fondu, Eh, globalizačnímu fondu. Já musím říct, že já jsem z Arakonie a viděl jsem přímo na místě, jaká to byla tragédie. Zavírali malé firmy i větší firmy a já osobně znám eh, mnoho lidí, eh, kteří po dlouhé době přišli o zaměstnání a odehrála se tam řada osobních tragedií, eh, což eh, mělo opravdu eh, opravdu tvrdé důsledky. Já bych byl velice rád, kdyby se tady něco eh, dělo, nějaká pomoc. Já jsem viděl ten seznam postižených firm, který je velmi dlouhý a není to žádná náhoda. Opravdu to ukazuje eh, rozměr všeho, co se stalo. Já na závěr chci říci ještě to, že je správné pomáhat trpícím. Nicméně nedomnívám se, že bychom se celkově na globalizaci měli dívat jako na tragédii, či strádání, či katastrofy. Já myslím, že se musíme zachovat inteligentně a měli bychom se spíše eh, zabývat tedy eh, otázkou, jak toho využít. A eh, konec konců schystá se dohoda o volném chodu se Spojenými státy a to všechno spolu souvisí. Děkuji. Je pravda, že by bylo na místě jak si předvídat, hmm. počítat s výzvami globalizace a připravit se na výzvy, které sebou globalizace nese, než reagovat až zpětně, jak se to děje teď. Nevidím žádné žádosti o slovo k této aragonské situaci a přejdeme k pátému sdělení. EGF 2014-002 NL Gelderland Overisel Construction Nizozemsko a dávám slovo, slovo zpravodaji. Thank you, Chair. Um... Děkuji. Jakožto nový poslanec eh, mě Eh, samozřejmě velmi zajímalo, eh, jak se zachází eh, s prostředky z globalizačního fondu, proto jsem se ujal tohoto k případu, aby zajistil, že tyto prostředky budou utraceny vhodným způsobem. Holandsko hodně silně bylo zasaženo krizí, zejména stavebnictví, výstavba poklesla Eh, velice dramaticky eh, v souvislosti s omezením prostředků eh, k hypotékám. Čili nejenom, že padly ceny, ale také výstavba nových domů se velmi smrskla. A to se týká zejména periferních částí Holandska, v centrální části Holandska se trh opět zotavuje, ale ta periferie eh, byla zasažena daleko silněji. No, mm, my tady máme eh, vážný problém v tom, že eh, věci, které vypadají jako krátkodobé, se pak přetavují v velmi setrvalé a úporné problémy dá se říci, že eh, my jsme eh, tady měli vždycky eh, spoustu no, odborníků, kteří tedy přispívali velice ceným způsobem k ekonomice a teď jsou v situaci, kdy potřebují pomoci. Tady jde o to, aby našli nové uplatnění, uplatnění na holandském pracovním trhu a z tohoto důvodu také velmi vítáme tento návrh. Děkuji. Pokud chce někdo připojit komentář, můžete tak učinit nyní. Zdá se, že nikdo se nehlásí. A tím pádem nastává čas hlasování. Pardon, prosím. Předsedující, chvála za besedo. Můj krátek komentár. Eh, pane předsedo, eh, děkuji za slovo. Já eh, chci jenom stručně říci toto. My jsme u všech těchto zpráv narazili na ten týž problém, a sice zdlouhavost při poskytování těchto fondů. Já bych tedy navrhla, abychom se zaměřili na to, proč to jde takto pomalu a hledat řešení, jak příslušné procesy urychlit. Také bych žádal, aby zpravodajové pro tuto zprávu, případně další zprávy, aby do zpráv také specifikovali eh, to, k čemu vedlo tedy důsledky této pomalosti. Protože jestliže globalizace je tady a problémy s tím spojené pokračují, Měli bychom se ptát, zda tento globalizační fond má dostatek prostředků, aby zde mohl účinně působit. Ano, je pravda, že každý zpravodaj vyjádřil určitou kritiku ohledně Eh, často toho dlouhého časového období mezi vznikem události a mezi uvolněním těch prostředků a pomoci. A čili je tu určitá, vyslovena určitá obava ohledně těch pladeb, protože ty prodlevy jsou e, značné, možná tváří tvář této záplavě kritiky by komise chtěla něco poznamenat, jenom aby nás určitým způsobem ujistila. Ano, děkuji mnohokrát. Já jsem eh, neplánovala si vzít slovo, ale vzhledem k tomu, že tolik lidí tady hovořilo o, o průtazích, tak eh, bych vyjasnila tři věci. Za prvé, jak víte, platí nová pravidla, která omezují dobu na rozhodnutí o tomto typu projektu. V případě e, nových projektů to e, rozhodnutí musí padnout do 4 měsíců. Ten první případ, o kterém jsme mluvili, ten rumunský případ, e, ten se týkal starý, ten byl podle starých pravidel, kde se předpokládalo s dalšími dobami. Pan zpravodaj sám samozřejmě eh, uznal, že eh, to souviselo s vytvořením eh, družstva. My jsme museli ověřit, jestli to je opravdu životaschopný projekt, že tady bude účast těch lidí v tom družstvu opravdu a proto to rozhodnutí trvalo tak dlouho. Druhá věc, u toho španělského případu. Tam bylo možná nerozumění, protože ten návrh byl předložen v únoru 2014 takže tam v podstatě nebylo eh, žádné velké eh, zdržení. A potom třetí eh, připomínka, jakmile se dva rozpočtové orgány rozhodnou, dojde k průtahu dvou týdnů, kdy komise opravdu má vyplatit ty prostředky. Takže jenom podporuji to, co říkal pan předseda, že by bylo třeba, aby parlament rozhodl co nejdříve, abychom mohli vykonat ta rozhodnutí co nejrychleji. Děkuji. Voilà. La balle. No, takže teď je to na parlamentu, takže my se pokusíme přijít s nějakými modalitami. A je jasné, že není možné dělat eh, nějaký, eh, nějaké dlouhodobé hlasování, eh, zasedání Ehm, místního výboru, aby se rozhodlo o tom, že se bude hasit nějaký požár ve městě. To je logické, takže musí to být rychlejší. S tím skončíme těchto pět zpráv mobilizace Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A dospíváme tím k hlasování. Zpravodaje se že jsou Gerard Depre a paní Holmajer. Tudíž se jich táži, jestli můžeme přeč, přejít k hlasování o jejich eh, zprávách. Ono to bylo původně eh, ve 12.10, takže se táží, jestli můžeme začít hlasovat už teď. Ptám se vás, pane Depré. Pane předsedo, já bych to chtěl probrat velmi rychle. Myslím, že můžeme o tomto převodu hlasovat ve 12.10 nebo ve, ve 12.12, 12, to je jedno, leda, že by byly nějaké námitky, můžu velmi rychle uvést eh, tento převod, ale můžeme o něm hlasovat velmi rychle. Ale každopádně já myslím, že jinak žádné námitky nebudou. Paní Holmajer, máte nějaké námitky za, vaš, za vás? Jenom velice eh, stručně eh, prohlášení k těm eh, třem transferům. Já vůbec nebudu mluvit dlouho. První je pověřenec pro ochranu dat. Ten to požaduje, není to složité. Mm, jde o to, abychom, aby se změnilo nějaké stále místo tak aby eh, tam měl eh, příslušná místa obsazená. Je to 440 tisíc, eh, bezproblematické. Mm, potom druhé je výbor regionu. Jedno místo je tam proto, že personál výboru regionu může také navštěvovat školku nebo jesle. To je také běžné, že zaměstnanci výboru regionu můžou eh, používat jesle jiných institucí. A na to my jim dáváme peníze, eh, které jsou k dispozici v jiných institucích jinak. Je to nějakých 62 tisíc. A ten třetí transfer se týká také výboru regionu a týká se to eh, nějaké modifikace k rozpočtovému výboru o, kterou jsme kdysi, o které jsme tady si hovořili. A my musíme tam přeobsadit e, příslušné pozice. Jedná se o nekomplikovanou věc. Jako rozpočtový výbor už e, jsme toto požadovali eh, v předchozích usneseních. Sí, madame. Děkuji. Slovo dá, dostává Gerard Tepré. Jen velmi rychle obdrželi jsme poměrně značný balíček návrhu na převod. O některých můžeme volet, eh, hlasovat. Je to 12, 13, 14 a 16. Ty budou, o těch teď hlasovat nebudeme, ty budou eh, odloženy na naše další zasedání. Takže ty, které, o kterých můžeme hlasovat dnes, to je číslo 11, Týká se to pouze určitého vybalancování v roce 2014 decentralizované administrativní výdaje. Je to něco, co spadá eh, do eh, oblasti působnosti komise. Pak 18. To je záloha proplatitelná v roce 2015 a je to něco, co bylo předpokládáno na rok 2014. Je to rada, která je klíčovým, eh, klíčovou organizací eh, pro řešení problémů bank. Bude to financováno z příspěvku bank a záloha Evropského parlamentu bude proplacena. Pak číslo 19, právní základ eh, horizontu 2020 byl upraven po přijetí rozpočtu na rok 2014, proto musíme eh, upravit eh, prostředky na závazky ve světle toho, co bylo přijato v prosinci 2013. Je dále číslo 20. To je převod, který by měl Srbsku a Černé hoře umožnit optimálně využívat prostředky závazky z předstupního nástroje číslo 2. Chcete, chceme tím tedy zlepšit eh, finanční eh, prostředky a zprávu některých programů. Číslo 21, to je 50 milionů eur z rezervy na mimořádné okolnosti na humanitární pomoc Syrii. 120 milionů eur pro Syrii a sousední země. A to v zájmu péči o e, uprchlíky a další postižené osoby v Syrii a e, okolních zemích. Takže kolik máme? 12.06. Takže děkuji za tato upřesnění. Jsou k tomu nějaké ještě další komentáře? Hlasovat máme za pět minut. Takže myslíte, že už můžeme hlasovat rovnou? A tím urychlit ještě trochu celý proces? Když si tady stěžujeme na jaksi prodlevy celého systému, tak možná bychom mohli hlasovat eh, v bloku rozhodnutí 11, 18, 19, 21, 22, které představil pan Gerard Depré. Kdo je pro, ať zvedne, prosím, ruku. Děkuji, kde proti. Kdo se staví proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Jeden se, dva se zdrželi. Děkuji. Takže rozhodnuto, přecházíme eh, k dalším sekcím, které tady představila paní Holmajer. Výbor regionu, to je převod 1 z roku 2014, eh, převod prostředků. Kdo je pro? Děkuji. Ruce dolů, kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden. A teď European Data Protection eh, Supervisor EDPS. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva se zdrželi. A poslední výbor regionů žádost o modifikaci plánu ustanovení, ustavení z roku 2014, kde je pro. Děkuji, kdo je proti. Nevidím, kdo se zdržel. Dva. Tím jsme eh, probrali celý program na tohoto zasedání jaké, cokoliv dalšího, přerušíme jednání a začneme znovu ve tři, kdy tu budeme mít trojku decentralizovaných agentur. Konec zasedání, uvidíme se odpoledne.